pan Ener. Pane předsedo, chtěl jsem připomenout jednací řád. Včera během toho, eh, co delegace ocelářů byla přijata v tomto parlamentu, aby se eh, diskutovalo eh, o Eh, budoucnosti ocelářského průmyslu eh, byli atakováni a je to nespravedlivé, protože oni prostě přišli jenom proto, aby diskutovali, přitom je obklopili, jako by sem přišli udělat nějaký komplot a bylo zapotřebí zásahu eh, evropského poslance, aby se zabránilo takovému to neakceptovatelnému chování. Sociální dialog musí probíhat klidně. Děkuji vám, pane kolego. Dovolte, abych vás informoval o to, že panu předsedovi sněmovny byl tento případ oznámen a konference předsedů se tím bude zaobírat a vyvodí z toho patřičné závěry. Litujeme tohoto incidentu. Mám tady ještě jeden bod k jednacímu řádu, prosím. Kolege, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl protestovat. Před několika lety jsem byl v rámci zprávy Korber zodpovědný za písemné deklarace eh, ve smyslu jednání mimo eh, tuto zasedací místnost protože, eh, se, eh, protože eh, nyní se stalo to, že paní Rapty, místo předsedkyně parlamentu, toto znovu zavedla. Mohli bychom to prosím znovu přeskoumat? Já si myslím, že to je velká rána pro parlamentní demokracii toto znovu zavádět. Děkuji. Ano, děkuji. My tyto otázky budeme řešit společně s konferencí předsedu a prosím ještě pan kolega se k tomu chtěl vyjádřit. Máte slovo? Ano. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, socialističtí kolegové včera hovořili o tom, o, demon, o, o demonstraci pracovníků ArcelorMittalu. Já jsem s, s e, cestou zpět do hotelu viděl, že došlo k velkým škodám na majetku města Štrasburku a to je eh, velmi eh, nešťastné, když lidé přijedou na demonstraci a nechávají za sebou takovéto škody. Ano, děkuji. I tuto otázku budeme řešit na konferenci předsedů. Děkuji vám. Tyto případy jsou nám známy a pan předseda bude s předsedy jednotlivých frakcí řešit další otázky. Tím se tady dostáváme k hlasování. Jako první zpráva Kasa. Tak dobře, takže ještě je pan Třaskovský, poslední žádost o slovo. Děkuji vám. Jeden z cílů Evropského parlamentu je eh, chránit práva menšin a jsem přesvědčen, že zde v parlamentu jednu takovou menšinu máme. A to jsou kuřáci. Měli bychom mít proto místnosti pro kuřáky, které by byly snadno nalezitelné a využívatelné. Děkuji. Dobře, tak teď se tady konečně dostáváme ke zprávě Káza společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce a tak dále. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Teď se dostáváme ke zprávě Ferreira. Zde máme několik jmenovitých hlasování. Pan Poslt, prosím. Já jsem hlasovala, ale nefungalo to. Prosím, pěkně dejte to, eh, berte to na vědomí. Dobře, hlasujeme o zprávě Ferreira číslo jedna. Původní text v odděleném hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dobře, tak to přeskoumáme. Ukončuji hlasování. Přijato. Promiňte, omlouvám se. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 2 ve dvou částech, jmenovitě zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Druhá část tím pádem odpadá. Dostáváme se k trojce jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Ukončeno, ukončuje hlasování. Zamítnuto. Čtyřka. Zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. A dostáváme se k původnímu textu číslo 6, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Ne jmenovitě, takže prosím zdvihněte ruku, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dostáváme se k původnímu textu ve dvou částech jmenovité hlasování. Zahoji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování zahajuji. Ukončuji. Přijato. A dostáváme se k číslu 10, pozměňovací návrh 16, jmenovité hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. Dostáváme se původnímu textu ve dvou částech. Prosím, zdvihněte ruku, kdo je pro. Proti zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Dostáváme se k číslu 11. Pozměňovací návrh 21. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dostáváme se k číslu 20, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 21 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 24. pozměňovací návrh 17. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 24. pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Jmenovité hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 19. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A dostáváme se k 25 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Změna 20, paragraf 26, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 33. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5 byl stažen a dostáváme se k číslu 36. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 37. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 39. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtyřicítka. zahaje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1 po bodu úvodního ustanovení A. Prosím, rozvedněte ruku, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. C, změna 10, nominální, jmenovité hlasování, zahojí hlasování, Ukončuje hlasování, zamítnuto. Původní text. Prosím, zvihněte ruce, kdo je za, kdo je proti, zdržel se, Přijato. F, bod ustanovení F, kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Úvodní bod ustanovení G, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato je ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro? Proti. Zdržel se přijato. Bod ustanovení K ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení L, jmenovité hlasování, je to pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Tím se dostanou k původnímu textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. N, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? To musím přeskoumat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k původnímu textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato, druhá část pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Úvodní bod ustanovení T, 13 pro, proti. Zdržel se přijato. Úvodní bod ustanovení Y, eh, pozměňovací návrh 14, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Eh, A, B, kdo je pro? Prosím, zdvihněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A D ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Nová příloha 1, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, zdvihněte ruce, prosím. Proti, zdržel se, přijato. Pardon, omlouvá se pan předseda, zamítnuto. Nová příloha, pozměňovací návrh 7, jmenovité hlasování, zahajuji jmenovité hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Tím pádem se dostáváme k hlasování o celém textu. Eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zpráva byla takto ve změněné formě přijata. A tím se dostáváme k další zprávě. Prosím, paní zpravodajko, paní, paní Ferreira, ještě máte slovo. Ano, prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva byla obrovsky významná. V zásadě vyjadřuje to, co chce parlament říci komisi a radě, pokud o definování hospodářské politiky pro 2013. Jsem velmi ráda, že zde vznikl široký koncensus a mohu, musím ještě doplnit, že odlišné eh, priority, různorodé priority politických skupin eh, znemožnily skutečně jednotný silný hlas Evropského parlamentu. Jde o historickou krizi. Evropa se otřásá v základech. Já si myslím, že občané od nás, od nás čekají více, než že se jenom eh, skloníme před potřebou úsporných palíčků. Potřebujeme také flexibilitu vedle úsporných opatření tak, abychom vrátili do eurozóny růst a získali tedy růst alespoň 0,7 Pokud odmítáme novou kalibraci parametrů, jejich nové nastavení, tím bychom nastavili spirálu vývoje směrem dolů, směřující dolů, takže, pane předsedo, jsem nucena hlasovat proti své vlastní zprávě a žádám, aby mé jméno bylo z této zprávy staženo je důležité, aby občan věděl, že nepodporujeme pokračování v čistě úsporných politikách, takových, jaké nyní aplikuje Rada, Komise a které, jak se zdá, mají podporu v pravé části eh, tohoto sněmu. Tím ovšem eh, neprospíváme. Předtím takovéto zprávy neprospíváme evropskému občanovi. Děkuji, zpráva byla přijata. A teď budeme hlasovat o další zprávě. Je to zpráva Veroniky Lope Fontaně. Pozměňovací návrh 1, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. E, odstavec 10. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 17. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 3 k odstavci 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 29. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 33. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 36. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 41, pozměňovací návrh 4. Eh, kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Původní text, eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 42 ve dvou částech. První část. Eh, ukaž, zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 42, pozměňovací návrh 5. Zvedněte prosím ruce, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 44, původní text ve dvou částech. E, bude to jmenovité hlasování u obou, takže první část, kdo je pro? E, tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď druhá část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 70, pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 76, původní text jmenovité hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Opravuje se pan předseda. Konec hlasování. Přijato. Eh, eh, odstavec 78, původní část ve dvou částech. Eh, slyším tady, že pozměňovací návrh 7 je kompatibilní s tím odstavcem 76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 Jmenovité hlasování ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jdeme k pozměňovacímu návrhu 9. Jmenovité hlasování. Ta žádost o rozdělení do dvou částí byla stažena, takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. E, takže teď doporučení 5.2 ve dvou částech. První část to bude, e, prosím, zvednutím ruky, kdo je pro. Proti? Zdržel se. Přijato druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď jdeme na doporučení 7. Ve třech částech všechny tři jsou jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď eh, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď budeme eh, hlasovat o pozměněném celkovém textu. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Srdečně blahopřeji paní zpravodajce. Teď jdeme na zprávu pana Andrease Švába. Promiňte, procesní námitka, ano? Paní kolegyně, máte slovo. Yes. Just... Ano, já bych jen ráda velmi stručně upozornila kolegy v pravé části sálu, že nyní eh, odhlasovali v přímém rozporu s tou předchozí zprávou. Dejte si prosím ty zprávy vedle sebe a rozmyslete se. Ano, děkuji, ale máte se přidržovat, prosím, jednacího řádu. Toto nebyla poznámka k jednacímu řádu. Teď jdeme na pozměňovací návrh dvě zprávy pana Švába jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 4 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď jdeme na pozměňovací návrh 6D. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto pozměňovací návrh 8 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto.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 Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Opět zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme opět zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování.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 Bod odůvodnění des, eh, pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Teď eh, hlasování o pozměněném celkovém textu. Potřebujeme kvalifikovanou většinu eh, 378. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Srdečně blahopřejeme panu zpravodaji. Teď půjdeme k nařízení komisi v přenesené pravomoci, která doplňují nařízení a tak dále. Přihlásila se o slovo komise. Paní komisařko, máte slovo. 4. Um, února výbor ECON přijal usnesení, které zamítlo dva z aktů přenesené pravomoci, které přijala komise, pokud je o technické normy, které mají doplnit eh, nařízení eh, číslo 648 212, tedy nařízení EMIR o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů eh, Pečlivě jsem eh, přeskoumala důvody tohoto odmítnutí věci ve výboru a komise v duchu kompromisu je připravena postarat se o to, aby až bude přijímat eh, rozhodnutí o povoleném clearingu pro zvláštní třídy OTC derivátu, eh, povinnost nefinančních podniků, clearingová povinnost tedy bude zaváděna postupně po adekvátní čase období. Komise také s parlament plně sdílí to, že e, nám leží na srdci princip právní jistoty, proto by komise ráda učinila následující prohlášení. Komise rozhodla, že regulativní technické normy a otázky musí striktně se opírat o návrh technických norm, který vypracovala či vypracuje ESMA. Naše zodpovědností je přijmout veškeré opatření tak, aby finanční rizika e, byla vystavena potřebnému dohledu a byla zmírňována, abychom takto chránili své hospodářství. Komise chápe Eh, některé eh, obavy výhrady parlamentu. Komise je připravena postarat se o to, aby, až bude přijímat svá rozhodnutí o povinném clearingu u specifických tříd OTC derivátů, povinnost nefinančních firm provádět clearing bude zavedena postupně. Bude, to, bude stanoveno dostatečné období. Takovéto zaváděcí období mohlo být podobné jako u technické normy pro bankovní záruky. To by umožnilo nefinančním firmám eh, disponovat dostatkem času na to, aby se plně přizpůsobili novému prostředí. Zároveň bychom tím zachovali eh, zdravý, pevný regulativní přístup. Při zohlednění ustanovení nařízení EMIR komise rovněž eh, připravena vyjasnit provádění norem, norem pro lhuty pro potvrzení, to je odstavec 1 a článku 8 Emiru do budoucna, tedy Rozvoj technických norem je eh, novou půdou, novým územím pro všechny instituce. Komise je si jistá, že tento proces se bude v čase dále rozvíjet a zkvalitňovat. Komise je připravena spolupracovat s parlamentem a zajistit dotržený dialog a transparentnost, eh, pokud je o plánování eh, nových budoucích technických norem. Je připravena zaručit, aby parlament měl dostatek času v rámci příslušné interinstitucionální dohody na vyhodnocení našich návrhů. Eh, zejména pokud jde o postupy související s přípravou aktu v přenesené pravomoci a pokud jde o rozvoj osvědčených postupů v této věci, eh, bude komise podporovat eh, jasný výklad pracovní, a pracovní vztahy, dobré pracovní vztahy, včetně tedy různých zasedání, jednání a plánování pravidelných výměn názorů mezi komisí a výborem EKON o regulativních normách při zohlednění intersociálních dohod a dobrého načasování, předávání legislativních aktových návrhů parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto prohlášení a dovolte, abych teď dal slovo předsedkyni příslušného výboru paní Sharon Boust. Um- Vážené kolegyně, vážení kolegové, měli jsme problémy s technickými normami k EMIRu, jak pokud o technický obsah, eh, procedurální spolupráci, tak na časování věci. Já děkuji paní komisařce za to, že eh, se s námi začala spolupracovat v této věci. Přišla s tímto prohlášením a je připravena řešit eh, technické problémy, které jsme identifikovali a také za ujištění, že do budoucna bude spolupráce a postupy spolupráce lepší. Také mohu říct, že pokud je o některé eh, body, některé aspekty načasování věci a časové rámce, již dnes eh, podnikám první kroky tak, abychom eh, v textu, u textu na první úrovně měli nové silnější záruky. Je to skutečně nové území, jak řekla paní komisařka, je to věc ve vývinu. Obdržela jsem ústní i písemná ujištění, že ten problém bude řešen tím, že komise eh, zveřejní například často kladené dotazy, odpovědi na ně a také čekám, že budou provedeny následné kroky eh, a aktualizace technických norem v příslušném čase. Eh, na tomto základě tedy jménem výboru a také jménem zpravodaje pro nařízení Emir Venera Langena stahuji toto usnesení. Děkuji. Děkuji. Srdečně děkuji. V tom případě nebudeme také hlasovat o tomto nařízení a přejdeme k hlasování o návrhu usnesení k 22. zasedání Rady pro lidská práva OSN. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To musím přeskoumat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se k číslu 62 ve dvou částech. A k tomu by paní zpravodajka ráda přednesla ústní pozměňovací návrh. Vážený pane předsedající, vážené kolegy, vážení kolegové, žádali jsme dílčí hlasování u odstavce 62. Eh, chci navrhnout ústní pozměňovací návrh tomuto eh, odstavci ve dvou částech. První část doplnění slov, eh, aby bylo zkomunikováno zeleno Evropskému parlamentu. Druhá část while possible, tam, where possible, vždy, kdy je to možné. Odstavec two by tedy potom zněl v novém znění. Očekává, že Eh, rozvoj eh, strategii EU eh, e pro jednotlivé země pro lidská práva bude řádně koordinovat, koordinován s kroky EU na forech OSN. Zopakuje své doporučení, aby evropské strategie pro lidská práva pro jednotlivé země byly sdělovány Evropskému parlamentu a byly zveřejňovány tam, kde je to možné, tak, aby byla zaručena viditelnost evropské angažovanosti v oblasti lidských práv ve třetích zemích a pomoci těm, kdo bojují aby ti, kdo bojují za lidská práva, nalezli podporu v těchto dokumentech. Děkuji. Je tady nějaká námitka k tomu takto přednesenému pozměňovacímu návrhu? Není-li tomu tak, pak budeme hlasovat v jedné čas, v jed, je, najednou o takto pozměněném původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A tím pádem se dostáváme k hlasování o celkovém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Srdečně blahopřeji. Dostáváme se k usnesení týkající se soudní sítě pro další vzdělávání, soudní koordinátoři. Tady neexistuje žádný pozměňovací návrh, kdo je pro toto usnesení, kdo je proti, kdo se zdržel, čili toto usnesení bylo přijato. A dostáváme ke, se ke zprávě Mauro, Evropská investiční banka. Máme tady jeden pozměňovací návrh. Kdo je pro tento návrh, kdo je proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se o hlasování o celém textu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, e, srdečně blahopřeji. Prosím, poté, co jsme skončili hlasování, prosím všechny kolegyně a kolegy, kteří nebudou odevzdávat či prohlašovat vysvětlení hlasování, aby co nejtěžší opustili sál, abychom mohli okamžitě začít s vysvětlením hlasováním.